Dear colleagues. Vážení kolegové, s určitým eh, smutkem musím říci, že tohle je eh, naposledy, kdy předsedám schůzi tohoto výboru. Dnes máme velice speciální zasedání, kdy hlasujeme o naší zprávě. Nejprve vás chci informovat o tom, že máme k dispozici 18 jazyků v tlumočnickém režimu a každá schůze, tak jako doposud, je přenášena živě po internetu a je bez papírových dokumentů. Několik oznámení ještě předtím, než se pustíme do hlasování. Eh, online veřejná výzva k podávání podkladů bude uzavřena 2. března a dnes, eh, jak už jsem říkala, budeme hlasovat o eh, závěrečné zprávě a o o návrhu doporučení. Je to závěr jednoho roku velice intenzivní a mohu říci velice dobré práce, která začala naší ustavující schůzí 2. března. Absolvovali jsme 27 schůzí a 47 slyšení a nashromáždili jsme e, písemné výpovědi, e, podnikli jsme průzkumné mise a zadali několik studií a briefingů. To je kolektivní práce nás všech a e, skončili jsme včas. To je první vyšetřovací výbor za víc než 10 let, který skončil včas. Pracovali jsme velice intenzivně, ale ne došlo k žádným spožděním. Dodrželi jsme Eh, časové omezení. Eh, myslím si, že dnes budeme hlasovat o velice jasné zprávě, která přinese změnu a bude něco znamenat. A to nejen v parlamentu, ale také v radě, v komisi a zejména přinese změnu eh, v reálném světě. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajům, kteří odvedli skvělou práci, stínovým zpravodajům a také koordinátorům. Musím říci, že tu vznikl velice silný tým koordinátorů a nakonec se nám povedlo získat všechny eh, pro společnou pozici, což by nebylo možné bez podpory koordinátorů, zpravodajů a stínových zpravodajů. Samozřejmě děkuji také expertům a svědkům za eh, jejich přítomnost a za to, že většinou odpovídali otevřeně a jasně. A děkuji také samozřejmě zástupcům komise, kteří vždycky ochotně chodili a se vraceli do našeho výboru, pokud to bylo nutné. Nakonec bych chtěla samozřejmě poděkovat různým službám Evropského parlamentu, eh, tlumočníkům, kteří většinou museli přetahovat o 10-15 minut, někdy i o půl hodiny, potom plenární službě, eh, která eh, dávala k dispozici doslovný přepis všech slyšení, překladatelům, právní službě, bez níž by tento výbor nemohl konat svou práci. Vždy jsme se museli opírat o právní službu, potom e, e, rešeršní službu Evropského parlamentu a samozřejmě v neposlední řadě sekretariátu, e, který právě, pra, právě jsem se dozvěděla, že by rádi začali znovu od začátku vyšetřovací výbor. Myslím si, že odvedli skvělou práci. Zápis ze schůze 24. ledna a 9. února je k dispozici ve vaší eh, online složce k této schůzi. Pokud nebudou žádné připomínky, budou považovány za schválené. Zápis z dnešní schůze samozřejmě nemůžeme schválit na příští schůzi, nicméně provedeme tuto proceduru písemně. Tak a pokud s tím souhlasíte, tak teď přistoupíme k hlasování o návrhu zprávy. Tady bych zase chtěla učinit několik oznámení. Existuje zvláštní předpis pro vyšetřovací výbory, že pouze řádní členové a trvalí náhradníci v tomto výboru smějí hlasovat ve vyšetřovacím výboru. Takže pokud je tu někdo, kdo chce hlasovat a není náhradník, trvalý náhradník a nebo řádný člen, tak prosím mějte na paměti, že nemůžete hlasovat. Doufám, že máte hlasovací karty, protože některé hlasy budeme muset ověřit elektronicky a právě tak eh, konečné hlasování proběhne elektronicky. Eh, kvórum je naplněno. A já bych teď provedla testovací hlasování, abychom zjistili, zda všechno funguje. A chtěla bych vám také položit otázku. Chtěli byste se zúčastnit v budoucnu dalšího vyšetřovacího výboru? Zahajuji hlasování. The vote is open. Zahajuji hlasování. EPP má o tři hlasy více. now? Two? Two? Now it's fine, yes, thank you. Tak už je to v pořádku, děkuji. Končím hlasování. Tak pokud máte nějaké návrhy na další vyšetřovací výbor, tak mi dejte vědět. Tak teď se přesouváme k hlasování o konečné závěrečné zprávě o šetření měření emisí v automobilovém sektoru. Odstavec 1, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nepřijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Ověřujeme návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Navrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? 15 byla odmítnuta, takže tento návrh neodpadá. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme návrh 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, můžeme ověřit. Ověříme kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Jakožto dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33. Pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Není to jasné. Ověříme. Návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35 pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 35. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 40, tady máme ústní pozměnění. E, všichni s ním souhlasí. Dobře, kdo je pro? Proti? Já myslím, že přijato, ale ověřme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, tak ověříme. Zahajuji hlasování. Zahaju, končím hlasování. Tak jasně odmítnuto. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověřujeme 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52, 53 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59, část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme 59, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. 64. Končím hlasování. Zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, ověříme. Hlasujeme o návrhu 80. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88. Kdo je pro? Pro? Proti? Zam... Zdrželi se? Zamítnuto. Ověřujeme 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnu to, ale je to kompromis, tak ověříme. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Alde má o jednoho víc. Končím hlasování a kompromis je zamítnut. Takže návrh 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 94 pro? Proti? Zdrželi se? To nebylo jasné. Uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devadesát pět, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme ale. Zahajuji hlasování. přijato. Druhá část. 95. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 96 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme 97. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 106 a 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 119 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 121 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 122 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 130. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 130. Ověříme. 130 ještě jednou. Můžete hlasovat? Končím hlasování. Přijato. To 32, kde pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 133, kde pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 134, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 135. Kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 136. Kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 137. Kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 139. Kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 138. Ne pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 140. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. E, zamítnuto, říká paní předsedkyně. 143, kdo je pro? Naproti, drží se zamítnuto. 144, kdo je a co 145 ne pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 146 ne pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Kompromis 7, kdo pro? Proti, drželi se. Přijato. 151, kdo pro? proti, drželi se. Zamítnuto 152. Kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto tři, Kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto 154. Kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto 155. Kdo je pro? Proti, takže tady se, zamítnuto. 156, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 158, kdo je pro, proti, nevím, ověříme, 158. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to 158. Jasně zamítnuto. Ne. Pro, proti. Drželi se zamítnuto. 160. Ne pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 161. Ne pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 162, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 11, kdo pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 171, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 182, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 173, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 175, kdo pro. Tak 184. kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto. 175, kdo pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 178 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. Takže 178. Yes. Sí. Eh, quería pedir... Bych chtěl požádat, pokud by bylo možné, Eh, Chtěl bych požádat o hlasování o 174. Eh, možná, že byl odsouhlasen, prostě děláte to moc rychle. One seven. sorry sorry you want to to check 174, eh? 174, okay. If we want to check 174, 174, the vote is open. 174, sorry, eh? 174, the vote is open. 174, ověřujeme hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď jsme u 178, kde ověřujeme. 1, 7, 8. Ověřeme hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. 181. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 183. Kde pro? Proti? Drželi se e, zamítnuto. 182. kdo pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 184. kdo pro? Proti? Drželi se přijato. 185. kdo pro? proti, drželi se. Podle mě přijato, ale uvěříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 186. Kdo je pro? Proti. Drželi jste přijato. 187. Kdo pro? proti, drželi se, zamítnuto, 188 jde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 05 jde pro, proti, drželi se, přijato, 190, kdo pro, proti, drželi se, zamítnuto, 191, kdo pro, proti, Ověříme. 191. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 193. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 194, jde pro, proti, ověříme. 194 ještě jednou, můžete hlasovat. Končím hlasování. Hm, přijato. 195. Kdo pro? Proti? zdrželi se, přijato. 196 jde pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 197 jde pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 170, pardon, 198 jde pro, proti, Drželi se, ověříme. Polovina z vás nehlasovala. Jsme u 128, můžete hlasovat. Ještě jednou, můžete hlasovat o 198. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 199, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 200, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 180, pardon, 201, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. To ne. 202, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 203, kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto, 204, kdo pro, proti, drželi se zamítnuto, 205, kdo pro, proti, drželi se přijato, no to je číslo 1, kdo pro, proti, drželi se přijato, 2, kdo pro, proti, drželi se Přijato. Tři na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pět, kdo je pro. Proti Drželi se zamítnuto. Kdo je še, šest? Kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. <clears throat> Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 7, kdo je pro? Proti? Drželi se. to. Uděláme si teď krátkou přestávku, aby politické skupiny si mohly ujasnit své, svůj závěrečný postoj. Kolegové, jste připraveni k jmenovitému hlasování? Jmenovité hlasování. Chci vám říci, že jde také o tu faktickou obsahovou část celé té zprávy, nejenom ty pozměňovací návrhy je, se tedy hlasuje o pozměněném celém textu tohoto návrhu. Takže teď můžete začít hlasovat. And the vote is closed. Končím hlasování. A to je moc hezký výsledek. Congratulations to the rapporteurs. I... Já blahopřeji zpravodajům, jenom vám eh, chci ještě říct, že já jsem sama nehlasovala, eh, protože naše skupina je plně obsazená, ale stejně bych hlasovala pro, jenom abyste to věděli. Dobře, a teď eh, se dostáváme k té druhé zprávě, to je návrh doporučení po vyšetřování mm, o emisích automobilů. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 10, 11 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Prověříme. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zase se zdržel? Zamítnout. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnout. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnout. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout? Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? proměříme 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis číslo 3, kde je pro? je proti? Kdo se zdržel? Přijate. Návrh 27, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijate. 29, kdo je pro? jde proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 9. Chcete prověřit 29? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha, zamítnut. Kompromis 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 33. Kdo je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. 38, ne 39. Pro, proti, zdržel se přijat. 40, kdo je pro, ne, prověříme. 39, dobře, zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. A 40. Návrh 40, kdo je pro? Já nehlasuji, protože máme tady zastoupenou celou skupinou. Kdo je pro? 40. Kdo je proti? Prověříme. Prověříme návrh 40. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme ke kompromisu číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se přijat. Návrh 46, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 49, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A prověřit. Prověříme. Prověříme. 52. Zahájil hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 53, mm, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. 54, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Kompromis 10, kdo je pro? To je proti? Aha, prověříme. Na kompromis číslo 10. Zajel hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní přejdeme k číslu 58. Kdo je pro? 58. Proti? zdržel se, zamítnut. 61, kdo je pro, kdo je proti, není to jasné, omlouvám se, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní 62 čís, část jedna, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme 62, první část. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Nyní kompromis 6. To je pro? To je proti? Tu se zdržel? Přijat. Návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnut. 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Kompromis 8, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 84, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 85, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 86 a 87 jsou totožné, kdo je pro, jde proti, se šel zamítnout. 88 pro, proti, zdržel se zamítnut, 89 pro, proti, zdržel se zamítnut, 90 a 91 jsou totožné, kdo je pro, kdo je proti, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Slyšel se zamítnut. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Slyšel se přijat. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnout. 96, kdo je pro, ne, 96, Devadesát Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 96. Kdo je pro? jde proti? Zdržel se zamítnout. Prověříme 96 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 97. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se zamítnout. 98 pro, proti, zdržel se, přijat. 99 eh, eh, po částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Část 2 pro, proti, zdržel se prověříme. Prověříme část 2, druhou část, návrh 92, to je hlasování. 99, pardon, končím hlasování, zamítnuta. Nyní přejdeme k návrhu 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnut 101. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut, 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, 103, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat, 104, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 105. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržela přijat. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout. 108. 9 a 110, kdo je pro? Proti? Neslyšel se zamítnut a přijat, obávám se. 111, kdo je pro? Kdo je proti? Neslyšel přijat? 112, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel přijat? 113 a 114. Kdo je pro? jde proti, zdržel se. To bylo trochu nejasné, tady se hlasovalo trochu jinak, takže prověříme. za hlasování. Končím hlasování. Dobře, jasně zamítnout 115 a 116, kdo je pro? kdo je proti. Prověříme. Za hlasování. Kon... Ne. Končím hlasování. Zamítnuty. Nyní 120. Kdo je pro? Proti? Prověříme. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 122, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. 122 zahy hlasování. Končím hlasování. Dobře, jasně, přijato, ale mm, mm, on nehlasu, nezvedáte ruce dobře, takže prosím, ještě dvě stránky a bude konec. 123. Kdo je pro? Je proti? Tak. Zdržel se jasně zamítnuto. 124. Kdo je pro? Je proti? To se zdržel zamítnuto? 125 pro proti, Slyšel se přijat 126, 127, kdo je pro, je proti, Slyšel se zamítnut 128, pro, proti, zamítnout, ne, zdržel se, ano, zdržel se, ne, tak prověříme. přijat. 130, kdo je pro, kdo je proti, Neslyšel se přijat. 133, ne, ne, 229, 129, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel přijat. 132, kdo je pro, ne proti, zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 134, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. 137, kdo je pro? Proti? to není jasné. Prověříme 137 za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijat. 138, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel zamítnout? 139 a 140, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnout. 147, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. 150, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 152, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. 153 pro, proti, zdržel se přijat. 154 pro, proti, zdržel se přijat. 155 pro, proti, zdržel se přijat. 156 pro, proti, zdržel se přijat. Tady mám teď ústní návrh. Se všichni souhlasí, abychom hlasovali o těchto ústních návrzích, kdo je pro, proti, slyšel se přijat. 157 pro, proti, slyšel se zamítnout, 158 pro, proti, slyšel se přijat, 159 pro, proti, zdržel se zamítnut 160 pro, proti, zdržel se zamítnut 161 v dvou částech, první část, kde pro, proti, zdržel se přijata, druhá část, kde pro, proti, zdržel se zamítnut 162 pro, proti, zdržel se zamítnut 163 pro, proti, zdržel se přijat 164 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnul, tak 165, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnout, 167 pro, proti, zdržel se přijat, 166 pro, proti, zdržel se přijat, 168 pro, proti, zdržel se přijat, 169 pro, proti, zdržel se zamítnut, 170 pro, proti, zdržel se zamítnut, 171 pro, proti, zdržel se přijat, 172 pro, proti, zdržel se zamítnut, 173 pro, proti, zdržel se přijat, 174 pro, proti, zdržel se zamítnut, 175 pro, proti, zdržel se zamítnut a přijat, omlouvám se, 176 pro, proti, zdržel se přijat, 177 pro, proti, zdržel se zamítnut 179 pro, proti, zdržel se zamítnut 178 pro, proti, zdržel se, nebylo to jasné, prověříme, 178, Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 180 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 2. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Druhá část. Ne. Proti zdržel se. Proč je tady teď část jedna teprve přijata? Tak, teď druhá část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Návrh čtyři, kdo je pro, je proti. Prověříme, nebylo to jasné. Návrh čtyři, za hlasování. Končím hlasování. Přijat návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Nyní závěrečné hlasování. Chce někdo přestávku? Ne, takže bude, tak nyní jmenovitě elektronicky budeme hlasovat o celém tomto návrhu za hlasování. Končí hlasování. Krásný výsledek a blahopřeji Blahopřeji našim zpravodajům, stínovým, všem vám. A pokud nemá někdo nic do bodu různé, tak se uvidíme na plénu a slibuji, že si připijeme. Já myslím, že to musíme oslavit, protože výsledek našeho vyšetřovacího byl vynikající a také držím palce do pléna. Děkuji.